So, ladies and gentlemen, it's eight minutes past ten. I would li- like to open today's... Kolegové, začneme s dnešním zasedáním výboru AFET. Za prvé chci se omlouvat, že, omluvit, že jsem tu nebyl včera, ale musel jsem hovořit na pohřbu jednoho z bývalých členů eh, v mého kabinetu, ale slyšel jsem, že pod vedením Eh, místo předsedy diskuse probíhala dobře. Bod 16. Zde chci přivítat Siegfrieda, vítejte. Zpravodaj z výboru budget, jde o rozpočet na 2018, kdy budeme diskutovat o prioritách výdajů EU na příští rok. Jako každý rok náš výbor samozřejmě přijme stanovisko, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích v srpnu a zaměříme se na výdaje pro externí aktivity v rubrika 4 eh, eh, v kontextu víceletého finančního rámce. Navrhuji, abychom dali slovo teď Siegfriedovi a poté zpravodaj Afetu, který připravuje stanovisko. Takže nejprve máte slovo, Siegfriede. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mě pozvali dnes, kolegové, dobré ráno. Já jsem dnes jsem přišel zaprvé, abych vám představil hlavní politické priority rozpočtu Unie, které jsem já tedy předložil a e, které jsme odsouhlasili drtivou většinou na plénu v březnu ve Štrasburku a za druhé, a to je důležitější, chci si vyslechnout, co vy si myslíte, že by mohly být specifické priority, specifické projekty, které musíme zafinancovat z rozpočtu příští rok a e, e, takže e, v podstatě dnes to je pouze začátek naší spolupráce a jak jsem řekl, již jsme přijali zprávu Eh, která se týká guidelines, hlavních tedy priorit rozpočtu příští rok. A teď čekáme, až komise předloží návrh rozpočtu, to bude koncem května. A poté mm, v kontextu eh, vyjednávání, která provedeme s radou, povedeme s radou a s komisí, tak je důležité, abych věděl já tedy, co si myslíte k návrhu rozpočtu, který předkládá komise a abych eh, jste mě průběžně informovali o vývoji, takže proto se těším na vaše stanovisko, které připravuje tedy váš kolega Kristian Preda za výbor AFET. A nyní, pokud jde o hlavní politické priority, tak já jsem eh, eh, do rozpočtu dal hlavní priority dvě. Za prvé růst a pracovní místa a dvě bezpečnost občanů. To je to, co chtějí a očekávají občané EU. To znamená, k tomu chtějí, aby se využil rozpočet práce a bezpečnost. A jak toho dosáhneme? Za prvé, abychom podpořili růst a tvorbu pracovních míst, tak samozřejmě potřebujeme silnou ekonomiku. Ekonomiku, která bude důvěryhodná i v, v očích soukromého sektoru, potažmo investorů. Takže infrastruktura, věda, výzkum, inovace, podpora malých středních podniků a podnikatelů, především mladých, mladých podnikatelů, tedy skutečně projekty, které se budou realizovat. Je Horizon 2020, potom CF, Kosma, a Erasmus samozřejmě, protože Erasmus to není pouze výměný program pro studenty, ale jak dobře víte, více než 60% zaměstnavatelů, kteří najímají mladé lidi, absolventy, tak také si cení jejich mezinárodní zkušenosti. Takže Erasmus i zlepšuje příležitosti mladých lidí nalézt dobře placenou práci na trhu práce, takže Erasmus také bude prioritou mého rozpočtu. A nyní pokud jde o druhou prioritu, to znamená bezpečnost občanů, což je velice relevantní pro výbor AFET. A čeho chci dosáhnout? Za prvé, jak víte, zde zdroje, které máme v kapitole 3 a 4, jsou omezené a právě proto otázka je, jak dosáhneme více s omezenými zdroji. A číslo jedna, já jsem velkým podporovatelem eh, aktivit v oblasti obrany minulý rok já jsem byl stínovým zpravodajem eh, k rozpočtu Unie na rok 2017 a také jsem podpořil i tyto aktivity od samého počátku. A nyní máme guidelines, hlavní směry, které jsme odsouhlasili na plénu. Tam je formulace velice jasná. Za prvé podporujeme jakékoliv iniciativy v oblasti eh, obraného výzkumu eh, kvůli synergickým efektům, abychom nedublovali vynakládání prostředků v oblasti obrany a abychom tedy vždycky je vynaložili pouze jednou a poté ty výstupy, aby se mohly sdílet eh, mezi jednotlivými státy, tedy synergický efekt. A moje zpráva také velice jasně apeluje na uh, zvláštní rozpočtovou linku právě na eh, výzkum v oblasti obrany. Je dobré mít ty přípravné akce sice, ale to je pouze začátek. A samozřejmě i průmysl potřebuje dlouhodobou perspektivu. Abychom eh, zajistili větší bezpečnost pro občany, za prvé eh, obrana a, a potom posílit agentury Unie, které nesou odpovědnost v oblasti vnitra a justice. Frontex, Eurojust, Europol, EASO, takže to, lepší, to znamená lepší ochranu hranic a lepší tok informací, e, samozřejmě i v kontextu e, e, těch rizik spojených s terorismem, obchodování s lidmi, obchodováním se zbraněmi a tak dále. A abychom měli bezpečnější Unii, tak jsou pro nás nejdůležitější naši nejbližší sousedé, například východní sousedství, velice aktivní ruská že já bych řekl možná agresivnější Ruská federace. To je velká výzva pro, i máme velké výzvy u jižních sousedů, proto podpora zemí východního sousedství, kteří nastoupili e, tuto cestu směrem k Evropě, podepsali e, e, smlouvy o, z mm, EU, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina. Já myslím, že by měly by být lépe Eh, financovány samozřejmě za striktních podmínek, větší finanční pomoc s cílem posílit tam instituce, boj proti korupci, zlepšení fungování právního státu, nezávislost soudnictví, praní peněz, reformy státního zastupitelství, nejvyšších soudních instancí a podobně. Takže východní sousedství, jak jsem řekl, především ty zmíněné státy, které s námi mají smlouvu o přistoupení, a potom jižní sousedství. V květnu minulém roku jsme navštívili Libanon a Jordánsko a zjistili jsme, že bychom mohli dosáhnout více, pokud bychom podporovali uprchlíky v regionu a e, to by bylo levnější, než když je přivezeme sem. Je to pro nás i politicky průchodnější, bezpečnější, to znamená, aby lidé v tísni zůstali tam v regionu. Je to lepší pro ně v Libanonu a v Jordánsku, to je pro ně lepší, až válka skončí, tak se budou moci vrátit domů snadno. Proto podporujeme i jižní sousedství podle nás to je zcela zásadní. A teď pokud jde o ty svěřenské fondy, víte, že my v rozpočtovém výboru, když byly vytvořeny, tak my jsme řekli, ano, jsou nutné, užitečné, ale eh, nepotěšilo nás, že my jako parlament eh, jsme nakonec eh, zjistili ze tisku, že 5 milionů euro půjde na tu facilitu pro Turecko, pardon, 5 miliard půjde na tu facilitu s Tureckem a to jsme zjistili až ex post tisku, takže Věděli jsme, že to je nutné, že to je situace velice urgentní, ale do budoucna parlament musí být více angažován v těchto svěřenských fondech. Pozitiv, je pozitivní komise nyní nás informuje velice pravidelně o stavu realizace těchto fondů a za druhé také i bude zvát zástupce Evropského parlamentu na zasedání eh, statutárního orgánu těchto eh, fondů, ale problém je, že zde eh, pořád ještě my jsme třeba se angažovali, že eh, z rozpočtu Unie dáme 1,2 miliard euro, ale pořád členské státy ty zatím pouze se zavázaly ke 117 milionům zatím, takže členské státy ještě musí udělat více. A poslední poznámka k revizi víceletého finančního rámce. Eh, rubrika 4 ta, eh, eh, eh, když by se rozhodlo o tomto rámci v roce 2013, do roku 2020, 2014 až 2020, tak jsme nemohli anticipovat uprchlickou krizi ani výzvy spojené s terorismem a bezpečností, takže tady musíme dělat více, členské státy to očekávají, tudíž potřebujeme více zdrojů v rubrice 4 a rubrika 4 ta 1,5 eh, dostane z revize eh, a asi 50 eh, milionů z 200 mm, pro e FSD tedy pro zahraniční EFSI, 270 pro rozšíření e LM, Evropské investiční balky a 250 pro mikrofinanční pomoc. Takže to je dobré, je to nutné, podporujeme, ale aby Eh, se to stalo realitou, je třeba odsouhlasit revizi rámce. My jsme se již dohodli s radou, my jsme to odsouhlasili rychle tady v parlamentu, ale kolegové by měli vědět, rada měla přijmout revizi rámce minulý týden na zasedání rady ministrů, ale na základě žádosti Spojeného království to bylo odloženo až do voleb ve Velké Británii. Tady chci říct jasně toto. Číslo jedna o několik měsíců to posunout není problém. Pokud to bude přijato v červenci, tak to stačí. Ale pokud ta revize v rámce nebude přijata, tak rozpočet na příští rok bude velice problematický. V tom smyslu, že nebudeme schopni financovat to, co jsme si naplánovali v rubrice 4, a také v jiných oblastech. Eh, revize chce zvýšit financování třeba eh, programu Kosma pro malé střední podniky, nebo 200 milionů třeba pro vědu výzkum a tak dále. Takže ta revize je důležitá a je důležité, aby Spojené království, které také z toho bude profitovat, dokud bude členem, tak eh, i v oblasti vědy výzkumu, tam budeme alokovat více prostředků, tak to je jeden z největších eh, příjemců. Proč? No, protože eh, ty mm, britské výzkumné ústavy a univerzity dostávají hodně peněz, ano. A také pilotní projekt. Váš výbor mm, pilotní eh, výbor již eh, předložil našemu výboru, deadline je dnes poledne a my všechny ty pilotní projekty předložíme Evropské komisi pro hodnot, a proto, aby je vyhodnotila a společně poté rozhodneme o tom balíčku, který navrhne eh, parlament a tento balíček bude složen z pilotních projektů, které dostanou známku A a B od Evropské komise. Takže tyto pilotní projekty, které podle komise budou dobré, tak budeme financovat. Děkuji, že jste mě pozvali a budu se těšit na výměnu názoru a na eh, názory našich kolegů a především na stanovisko pana Prédy. Thank you. Děkuji, Siegfriede. Remarks. Děkuji za tyto poznámky. A nyní náš stínový zpravodaj. Of the rapporteur, sorry, for AFET. Za AFET. Mm, děkuji. Já chci přivítat eh, tradičního mm, zástupce hm, rozpočtového výboru zde ve výboru. Eh, my jsme o tomto jednali před zahájením rozpočtového řízení. Musíme se zabývat eh, rozpočtem eh, týkající zahraniční politiky. Já vítám nedávné přijetí pokynu na, eh, k rozpočtu 2018. Tam se hovoří o řadě otázek zahraniční politiky, externí politiky a jistě se to odraží v rozpočtu na příští rok. Pan Mores, Muresan už o několika z nich hovořil. Tyto priority jsou pokračování evropské rozpočtové podpory eh, uprchlické krize, financování eh, Turecký fond pro uprchlíky, Dále financování eh, řešení těch příčin, hlubokých, hlubokých příčin migrační krize. To by ale nemělo mít negativní vliv na financování jiných nástrojů externí politiky. Já to chci zdůraznit. Je zásadně důležité, aby rozpočet na externí politiku byl dostatečně velký, aby nám umožnil, abychom byli kredibilní v našich krocích, abychom měli skutečný vliv EPP a další politické frakce takto vždy argumentovaly. Pak je tady celá řada dalších otázek, které je důležité zdůraznit. Jako zpravodaj ve výboru AFET e, budu velice pečlivě posuzovat návrhy e, rady těchto čtyřech různých oblastech. Především politika rozšíření, podpora zemí západního Balkánu. Mnoho e, zemí v tomto regionu jsou potenciální kandidátské země a čelí velkým problémům. E, co se týče demokracie a rostoucího napětí, mám na mysli Makedonii, no, Albany, Kosovo. To se děje v Montenegro. Je otázka na to, pak je tady Bosna. Já jsem zpravodaj, Je tady rostoucí napětí v těchto zemích. A vzhledem k tomu musíme podporovat dobré, eh, dobré řízení, dobré vládnutí v těchto zemích. Také musíme podporovat boj proti korupci. Ehm, dále bychom měli zlepšit veřejnou zprávu, nezávislost tisku, roli eh, občanské společnosti. To je všechno důležité eh, zmínit. Myslím, že tyto cíle mohou také aplikovat, když mluvíme o Turecku. My jsme diskutovali o Turecku včera. TTIP reprezentovala svoji zprávu. A ještě otázka, jak budeme definovat naše politické vztahy s Tureckem. Ale cíle, které jsem zmínil, svoboda e, tisku, boj proti korupci a podobně, e, ty je možné aplikovat i na země západního Balkánu, na, i na Turecko. Druhý bod podpora sousedních zemí, e, zemí jižního a východního sousedství. Naše politika měla zachovávat stabilitu. E, v jeho východních zemích a stimulovat rozvoj v těchto sousedních zemích. A samozřejmě politika sousedství musí využívat naše zdroje. Dále mm, význam dostatečného financování externí politiky a společné bezpečnostní politiky. To je důležité, protože tato oblast má přispívat k budování míru a bezpečnosti a také má podpořit roli Evropské unie mezinárodně. S ohledem na vnější politiku, tak vidíme, jak důležité to je pro externí aktéry a partnery, je velmi důležité, aby rozpočet odpovídal našim ambicím. A na závěr chci zmínit význam nástroje pro demokracii a lidská práva. My jsme byli svědky pravidelných útoků Eh, lidská práva, principy demokracie, děje se to stále častěji a univerzálnost lidských práv, naše povinnost chránit lidská práva a demokratické principy ve všech zemích stále platí. A proto chci poděkovat panu Morisanovi, že mezi nás přišel ještě jednou a jsem si jist, že budeme eh, velmi dobře spolupracovat v této věci. Děkuji. Takže toto je výměna názorů. A jsme trošku pod časovým eh, tlakem, protože přijeli hosté z Kosova. Mám tady čtyři řečníky. Kaněte, Gala, Gil a Fleckenstein. Prosím, kdo ještě eh, se hlásí? Máme šest řečníků, Mlouvám se, musíme to omezit na jednu minutu a půl. Pan Petr, ještě někdo? Osm? Dobře, kolegové. Takže tímto končíme eh, řečnický seznam. Každý má maximálně minutu a půl, protože tady už čekají hosté z Kosova. Děkuji. Eh, děkuji předsedo, děkuji Zikfride za tuto výměnu. Já, jako stínová zpravodajka z SND, jsem ráda, že máme tuto příležitost a důležit, eh, spolupráce mezi budget a AFET je velmi důležitá. Um, Externí akce bude klíčová, co se týče mnoha výzev, které čelí EU. My máme zájem e, to řešit příčiny konfliktů, které destabilizují naše sousedství, mm, co týče uprchlíků, spolupráce s partnery v oblasti klimatických změn, spolupráce se strategickými partnery v turbulentní globální Um, době. Proto je důležité, aby rozpočet odrážel tyto výzvy, abychom měli odpovídající úroveň financování a musíme využívat mm, flek, nástroj flexibility, rezervu na mm, naléhavé situace. Chápu, že MFF ještě není odsouhlaseno, ale je důležité, abychom měli eh, nárůst těch stropů Eh, dále je důležité, aby parlament sehrál klíčovou roli při užívání trastových fondů, protože nás nám s velice eh, zajímá, aby nedošlo k tomu, že eh, jeden bude financovat na úkor druhého. Dále je tady eh, fond pro Turec, eh, uprchlíky v Turecku. Tady je důležité se na to konkrétně podívat. No, Neumlouvám se, ale nemůžete. Tady investiční plán, což je hlavní problém pro naši frakce, je důležité abychom se na to mohli podívat. Je důležité se zaměřovat na boj proti bídě, rovnost, migraci a zajistit adicionalitu a koherentnost politiky. Omlouvám se, čekají tady hosté z Kosova. Je to na vás, ale prosím, dodržte řečnickou dobu, paní Kaněte. Děkuji. Já eh, budu pokračovat um, přímo k věci. Já si samozřejmě vážím zprávy pana Modersana. My v parlamentu zdůrazňujeme Eh, význam rozšíření eh, stávající eh, mm, věcí počet personálu Statkon v externí službě až na 15 zaměstnanců. Rada to zatím nepodpořila v předchozím rozpočtu. Moje otázka na zpravodaje je, jak to vypadá nyní. Bude tam větší částka alokována na statkom. Děkuji. Next speaker. Děkuji. Pan Fleckenstein. Jenom stručně. Já souhlasím velice s tím, co řekl náš pan kolega Preda. Musíme si také nechat čas na to, abychom si vyjasnili ty záležitosti, pohroužili se do nich. Vy jste uvedl celou řadu příkladů, kde bychom něco měli možná změnit. Tak, abychom mohli realizovat lepší politiku. Já bych na vás měl jednu otázku, já jsem to možná úplně nepochopil. Vy jste na závěr své prezentace zmiňoval projekty s tím, že Eh, komise řekne buď A nebo B a vy řeknete půjdeme cestou A. Možná by bylo lepší tou cestou našich myšlenek a ne podle toho, jestli komise řekne A, B nebo C, protože přece jenom my jsme parlament. Děkuji. Pan Zole? Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě potřebujeme více zdrojů, tak abychom lépe financovali externí aktivity Evropské unie a je nesmírně důležité pro EU mít stabilní sousedství. A to neznamená pouze potřebu politické vůle a politických dovedností, ale chce to také peníze. Bychom zastavili e, příliv uprchlíků do Evropu, to by si žádalo Eh, větší, komplexnější debatu, ale jde o to také eh, rozvíjet demokracii a spravedlnost eh, v zemích sousedství. Potřebujeme zde tedy příslušné nástroje, nástroj stability a míru a další. A dále chci podtrhnout, že nezdílíme váš entuziasmus nad tím, že jste hovořil o obrané politice a o výzkumu v oblasti obrany. Děkuji, pan Michal Gáler. Děkuji, a budu stručný. Podporuji to, co řekla paní Kalněte k tomu tvému pilotnímu projektu Istrakom. Ano, plně to podporujeme a také jsem rád, že jsi zmínil ten výzkum v oblasti obrany, že bychom tam měli dát delší výhled i v to, do toho dalšího rozpočtového období. Můžeme předpokládat, že ze strany komise se to navrhne, že to bude automaticky a myslím, že ani na naší straně tam nebudeme eh, dávat další překážky, tak pokud to takto bude, tak už bych byl dosti spokojen. Děkuji. Děkuji panu Gálerovi a nyní Alice Petrle. Děkuji, už to zaznělo, to, na co jsem se chtěl zeptat. Pane Morisiane, chcete na to zareagovat velice stručně, protože hosté už čekají. Ano, řešit příčiny migrace. Přesně tak. Lidé opouštějí svoji zemi, protože tam chybí vzdělání, infrastruktura, špatné zdravotnictví a tak dále. A to je přesně těch cílů, který chceme dosáhnout podporou jižního sousedství. Za druhé, a Kristian Preda to zmínil, pokračující projektu v oblasti zahraniční záležitosti, které jsou ve vaší kompetenci, by neměly být ovlivněny těmi neočekávanými dalšími potřebami, s nimi jsme nepočítali, když vznikal víceletý finanční rámec. A to říkám na všech výborech i na výboru pro průmysl nebo na výboru pro životní prostředí. Zmiňoval jsem jižní a východní eh, sousedství a pan Preda správně zmínil i otázku Balkán. Balkán, rozvoje na Balkáně, Albánie, Firom, Bosna, Makedonie. Když tam k něčemu dojde, co potom znamená pro nás, že tam musíme intenzivně bojovat proti korupci, podporovat svobodu tisku a lidská práva, tak eh, bychom měli si stát za našimi závazky. Paní Kaněte, my jsme eh, vytvořili pilotní eh, projekt navýšení Stratkomu o 3 miliony eur na příští rok a bude to e, analyzováno komisí a podle toho, jak se komise vyjádří, tak my potom řekneme, zda ještě budeme muset dělat větší e, pozměňovací návrhy na podzim u rozpočtu nebo ne. Musíme si prostě počkat, co komise navrhne v návrhu rozpočtu a potom jsem ochoten případě potřeby na podzim podat příslušný pozměňovací návrh za účelem eh, navýšení. Takže zaměstnanci ty jsou poskytováni členskými státy a potom oni nemají um, velký rozpočet, je to několik sta tisíc eur. Můžou působit v oblasti eh, monitoringu propagandy, ale nic proti ní. A je to celé založené na síti dobrovolníků, takže je to dosti ad hoc. Některé země dodávají hodně informací, e, jiné jich nedodávají dostatek. A ti, kdo tam přispívají, jsou často e, novináři, lidé z malých neziskovek. A je to určitý problém pro jejich organizace, kde působí, protože pak vlastně se nevěnují své každodenní práci, když podávají zprávy na Stratcom, takže jde o to, jak Stratkom eh, dlouhodobě postavit na solidní nohy. Tolik tedy k pilotnímu projektu a za druhé, bude-li potřeba, podáme pozměňovací návrh eh, v oblasti rozpočtu. Děkuji vám, pane předsedu. Děkuji Siegfriede za tuto výměnu názoru o rozpočtu EU na rok 2018. Doufám, že vám pomohly také diskuzní příspěvky našich kolegů pro vaši další činnost. Přeji hodně štěstí a těšíme se na další výbornou spolupráci. Nyní je 10.37, takže naši hosté z Kosova mohou přijít do sálu. Uh, Vy jste tvrdili, že čekají venku? Tak čekají-li venku, prosím, uveďte je do sálu. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to... Kolegové, dámy a pánové, bod číslo 17. Exchange of views with... názorů s ministrem zahraničí Kosova, panem Hočou. Máme na to hodinu, na tuto výměnu názoru. Naplánovali jsme hodinu, takže asi v 11.30 nás čeká další bod. Tak, pane ministře, vítejte ještě jednou, vítejte opět na výboru AFET. Často jste hostem v Bruselu i v Evropském parlamentu a jste člověk, se kterým velice rádi komunikujeme a pan ministr má vedle sebe pana velvyslance Kosova, pana Nikaje Če. A také i bych rád přivítal zde dva kolegy z parlamentu. Na jedné straně máme zde předsedkyni výboru pro evropské záležitosti, evropskou integraci, paní Njomza, Njomzo Eminy, vítejte, a také chci přivítat předsedu zahraničního výboru z Prištiny, pana Elmy Rečiču jestli se to dobře vyslovil, vítejte oba, milí kolegové, na zasedání výboru AFET. A nyní pan no, Hočaj hovořil eh, na prvním parlamentním výboru, který proběhl v Prištině 20. 20. 1 dubna a pan premiér Mustafa byl v Bruselu pro účely politických konzultací v minulém týdnu. Pane ministře, jsme rádi, že jste naším partnerem pro jednání a nyní máte slovo, abyste mohl eh, pohovořit o všech záležitostech, které jsou významné pro vaši vládu a zemi. A asi budete chtět se vyjádřit k o posledních krocích směrem k liberalizaci víz, eh, ratifikace demarkační smlouvy s Černou horou a také nás zajímá, co řeknete o tom, jak posílit eh, právní stát, bojo, jak bojovat proti korupci, organizovanému zločinu vaší zemi a další, další témata. Vítejte ještě jednou, máte slovo. Thank you very much, eh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Eh, příteli Davidovi, děkuji členům parlamentu, děkuji přátelům Kosova celého regionu, děkuji vám za pozvání eh, na diskuzi o situaci v mé zemi, ale také i v regionu. Na začátku bych chtěl vám poděkovat za masivní podporu masivní podporu Evropského parlamentu v posledních dvou desetiletích. Velice vám děčíme, že mm, nás podporujete na cestě k integraci a také podporujete Kosovo v tom, aby se mohlo stát plnohodnotným, plnoprávným členem mezinárodní společnosti, mezinárodních, pardon, společenství, mezinárodní komunity. Bez eh, vaší podpory bychom takového pokroku nedosáhli. A velice pečlivě sledujeme diskuze, které velice často vedete v parlamentu. Děkujeme, že jste přijali hodně usnesení týkajících se situace v Kosovu a také veškerá vaše doporučení pro naši vládu jsou nejdůležitější referencí v naší každodenní práci. Dnes to byl důležitý den, protože s podporou přátel Kosova paní Lunaček eh, eh, vytvořila, eh, s paní Lunaček jsme vytvořili skupinu přátel Kosova v Evropském parlamentu. To je vlastně první důležitý krok pro Kosovo, ale také určitě to bude dlouhodobě nejlepší platforma pro diskuze s členy vašeho parlamentu, ale jako člen eh, vlády. Musím říci, že velice obdivujeme vaši instituci a děkujeme vám za vaši podporu na nejrůznějších úrovních. Především, ale já bych chtěl, abychom diskutovali, takže já nebudu tady přednášet nějaké dlouhé projevy já jsem politik z Balkánu a tam my často potřebujeme hodinu, než se dostaneme k věci a také jsem profesorem politických věd, to znamená, že ještě bych potřeboval další hodiny navíc, abych mohl popsat situaci v Kosovu a na Balkáně, ale to dělat nebudu. Pokusím se stručně vás informovat o hlavních tématech a poté bych rád s vámi vedl diskuzi. Já jsem byl zvolen čtyřikrát za člena parlamentu a vím, jak je důležité eh, být poslancem. A jak byste měli vnímat Kosovo v roce 2017? Jak jsme na tom? Vy, vlastně Kosovo, to je nejmladší země, nejmladší stát na Balkáně, ale také v Evropě. A měli byste nás porovnat s našimi sousedy. My máme nejstabilnější politickou scénu již dlouho dobu. A jednoduše, kdybych měl popsat Kosovo, tak bych řekl stabilita, bezpečnost a předvídatelnost. To jsou všechno tři důležité charakteristiky, podle kterých pochopíte, kam Kosovo dospělo a žijeme v regionu se sousedy, což je pro nás interně velkou výzvou. Nemáme eh, v, těch, eh, v řadě zemí neexistuje stabilní politické prostředí a v podstatě my v tomto regionu v posledních třech letech jsme byli velice aktivní a rád bych s vámi o tom mluvil, o regionu. A chci tím sdělit, že po deseti letech nezávislosti. Tak, po dekádě nezávislosti, tak Kosovo je úspěšný stát a s vaší podporou jsme vybudovali náš stát od nuly, což bez vaší podpory, podpory EU by nešlo. Nejenom, že máme nejstabilnější politickou scénu, ale také máme makroekonomickou a fiskální stabilitu, to je také důležité. A v posledních letech růst HDP 4 až 5 což je pro nás důležitý fakt. A kromě interní konsolidace našeho státu, což v podstatě eh, bylo hlavní zaměření naší vlády, tak také jsme se zaměřovali na eh, mezinárodní Eh, stabilizaci. My jsme byli, nás uznalo 114 států zatím, 114, 114, se kterými jsme tedy vytvořili diplomatické vztahy a jenom bych chtěl ještě zopakovat náš apel. Zde máme pět členů EU, eh, kteří pořád ještě neuznali Kosovo, tak bych rád, abyste se rozhodli to udělat. My jsme prostě geopolitickým faktem a eh, zůstaneme navždy nezávislým státem a určitě toto rozhodnutí bude znamenat, že EU a Kosovo se posílí. Někdo, kdo hm, před deseti lety sledoval náš vyjednávací proces v letech 2006 a 2007, což vedlo Kosovo k nezávislosti, tak tak eh, v podstatě nikdo si nepomyslel, že po deseti letech eh, vlastně já bych tady mohl sedět v Evropském parlamentu a pořád ještě pět států neuznalo Kosovo. To jsem si nemohl představit ani, takže bych apeloval na vaši podporu, kterou potřebuji. A potřebujeme i, aby těch pět vlád přijalo toto rozhodnutí. Také jsme udělali dobrý pokrok se zapojováním Kosova do mezinárodního společenství. Zatím jsme členy v 50 regionálních, evropských a mezinárodních organizacích. A máme před pár týdny dokonce i jsme se stali členy Mezinárodní celní organizace po Světové bance a Měnovém fondu je to nejdůležitější finanční a celní instituce pro nás. Tento rok naším cílem je požádat o členství v dalších dvou významných organizacích, jako je UNESCO a Interpol. A já myslím, že tady i vaše podpora by pro nás byla cenná. Nejdůležitější vztah, který Kosovo má však, je s Evropskou unii. Nejdůležitější partnerství je s Evropskou unii my vám děkujeme za to, že jste nás podporovali mm, podepsali stabilizační a e, smlouvu, smlouvu stabilizace a přidružení e, s Unii. To je důležité tedy pro nás, pro politiky, tedy, mm, ale tento vztah s EU, pro, podle nás to je nejlepší rámec vůbec, jak zmodernizovat naši politiku, hospodářství, společnost a modernizace to je vždycky něco, co nám na Balkáně chybělo. Nejenom v posledních 20 letech, ale v posledních 200 letech. A jeden z důvodů, proč tento region je pozadu za Evropou, tak to právě je spojeno s tím, že jsme byli vyloučeni z těch modernizačních procesů v posledních 20 a v podstatě v posledních 200 letech. prosinci se eh, konala první rada eh, v rámci této smlouvy o stabilizaci a přidružení. Vedl to premiér Mustafa a Federica Mogherini společně. A před pár týdny se konala, eh, konal první mezi parlamentní výbor, který se zase sešel v Prištině, kde jsme informovali členy výboru, parlamentní výboru o našich úspěších. A nejdůležitější naše vnitřní mm, eh, eh, agenda je implementace této smlouvy o stabilizaci a přidružení a implementace proevropských reform a doufáme, že se to všechno podaří v příštích dvou letech tento rok, dokonce do tohoto roku nebo do půlky příští roku. A v každém případě Kosovo požádá o stát, eh, o kandidátský statut, protože jsme jediný stát v regionu, který zatím nemá status kandidátské země. Tady potřebujeme vaši podporu. Prozatím Kosovo také jedinou zemí v regionu, která mm, neměla příležitost a právo na bezvizový režim. A my jako vláda se snažíme splnit veškerá kritéria, pracujeme na tom velice tvrdě, a e, v příštích dnech e, náš parlament přijme důležité rozhodnutí, tak abychom mohli ratifikovat e, smlouvu o hranicích s Černou horou. To je jedna z posledních podmínek a doufáme, že za vaši pod, s vaší podporou, s podporou komise, Evropské komise, budou moci naši občané cestovat bez víz. My jsme ale skutečně dynamická společnost. Nejvíce živoucí nejmladší, nejvíce dynamická společnost na Balkáně, i pokud jde o věk. A pořád nechat Kosovo jako izolovaný ostrov, to není v zájmu Evropské unie a to také není v zájmu kosovských občanů. Ještě bych vás chtěl informovat, že e, v posledních pěti, šesti letech nejenom, že jsme vedli dialog se Srbskem, ale také i jsme začali budovat nové vztahy. Neříkám, že eh, se ty vztahy úplně změnily, ale zlepšily. A byli jsme schopni eh, uzavřít více než 20 smluv. A pro nás hlavní prioritou je, jak realizovat veškeré dohody, které jsme zatím se Srbskem uzavřeli, a třeba v oblasti energetiky, justice. A potom eh, jak si ty různé tedy eh, družební programy mezi obcemi, městy, takže to bude důležité pro náš dialog. Ten dialog se trochu změnil. To byste měli pochopit z historického kontextu. Vztah mezi Kosovem a Srbskem vždycky eh, jak si bylo vnímáno jako hra, kdy jeden vždycky jenom vyhraje a druhý prohraje. A takže ten dialog se teď změnil. A kromě toho, naše vláda má za to, že tento dialog by měl mít jasné cíle a jeden z nejdůležitějších cílů tohoto dialogu je vzájemné uznání těchto dvou zemí. Bez toho ten dialog mezi Kosovem a Srbskem bude k ničemu a bez smyslu. Ale vzájemné uznání by měl být cíl kterému budeme směřovat. To bude naše strategie na příští léta. Takže tento dialog se Srbskem nejenom pomohl zlepšit vztahy, ale také i kromě toho eh, celý region lépe pochopil, jak je důležité jednat prostřednictvím dialogu. Kromě vztahu se Srbskem, tak máme další dvě historické výzvy v regionu, to zatím se také neřešilo, a jedna z nich je otázka názvu, jména Makedonie. Já tady nebudu o tom moc mluvit, protože eh, to není v mém popisu práce, ale velice rádi bychom, aby se to nějak vyřešilo v regionu a potom vnitřní situace v Bosně. To nám dělá velké starosti, protože pokud tento region selhává nebo selže, tento region ne, nebude úspěšný, tak ani Kosovo nebude úspěšný, úspěšné. Takže my chceme, aby i ostatní země v regionu, aby si stály bok po boku, po boku a ne proti sobě, ne se vzájemně blokovali v nějakých procesech. Ale kromě toho politického dialogu, který jsme vedli do posud eh, na úrovni premiéru a tak dále, takže je třeba, aby i se eh, rozpoutal dialog mezi zástupci společnosti, mezi kulturními elitami, obcemi, univerzitami, mládeží, mezi tedy občanskou společností, to je důležité. A závěrem bych řekl, že podpora ze strany vašeho parlamentu, ze strany této významné instituce a dalších evropských institucí, tak díky té podpoře se region za posledních 20 let změnil. Polovina tohoto regionu je již součástí Evropské unie a NATO. A druhá polovina je v různých fázích cesty na cestě k EU. Za poslední dva, tři roky však kvůli historickým problémům, které se nevyřešily ještě, jako je třeba vztah mezi Kosovem a Srbskem nebo situace v Bosně a další problémy tohoto regionu, tak těch je dlouhý seznam. A otázka menšin nebo vymezení hranic, vytečení hranice, tak eh, kvůli tomu všemu tento region v roce 2017 eh, pořád je v takovém limbu. A když jsem hovořil před čtyřmi roky právě zde v parlamentu, to bylo myslím v roce 2013, kdy jsem to byl naposledy tady, když jsem mohl o tom hovořit, tak tehdy jsem mohl eh, vést pozitivnější projev, eh, protože eh, tam byly pozitivnější signály. Chorvatsko se stalo členem, takže vznikl takový nový impuls pro region. Také i Kosovo a Srbsko v roce 2013, v dubnu 2013 se historicky dohodli a to byl nejlepší rok pro tento region. A bohužel nemohu dnes hovořit ve stejném duchu o tom, co se stalo v roce 2017. Takže bych rád, abyste věnovali větší pozornost regionu, podporovali procesy, které začaly před 20 lety a s vaší podporou určitě vybudujeme lepší budoucnost. Tím bych skončil, David, a děkuji za pozvání a rád bych vedl upřímnou diskuzi, tedy eh, maximálně jak minister může být upřímný. Děkuji za váš komentář a úvodní poznámky. <clears throat> Máme tady další řečníky. Takže máme jedenáct řečníků, kolegů, kteří chtějí slovo. A protože chceme také odpověď od pane Hoxhoje, takže bych navrhoval dvě minuty pro každého a začne paní Lunaček. Děkuji. Také chci přivítat pana ministra v tomto výboru. Dovolte, abych zopakovala, co bylo řečeno. My jsme měli poměrně hodně členů, myslím jedenáct, a někteří se mezi nás nemohli dostavit. Ehm, na zahájení ehm, skupiny přátelství mezi Evropským parlamentem a Kosovo. Také tam byli dva prominentní členové z kosovského schromáždění, předseda výboru pro evropskou integraci zahraničního výboru ty jsou tady také mezi námi, takže je vítám. Bylo to dobré setkání a pravděpodobně budeme v budoucnu mít častější podobné výměny, což um, povede k lepšímu pochopení některých kritických otázek. Dovolte, abych zmínila některé problémy, o kterých jste mluvila. Jeden z nich je, udělám dvě věci, víza a situace v regionu. Liberalizace víz. Myslím, že se o tom mluvilo um, pakovaně. Je zásadní, aby eh, schromáždění hlasovalo o hranicích s Montenegrem. Máme tady um, prominentní členy schromáždění. Komise je jediná země v regionu, kde občané nemohou svobodně cestovat a máme jiné větší země, které nejsou v procesu rozšiřování, jako je Gruzie, Ukrajina, které dostali vízovou liberalizaci. Já si přeji, aby to mělo i Kosovo. Velká většina tohoto parlamentu si to také přeje. Takže je to skutečně teď na tom schromáždění, aby eh, mm, pokročilo s tím eh, značením hranic. Pane ministře, vy jste eh, správně řekl, že pět členských zemí ještě neuznalo Kosovo víc než polovina ale uznala. Já osobně, nebo většina z nás, by si přálo, aby Kosovo se stalo členem OSN, ale když mluvíte o situaci v regionu, tak já také souhlasím, a o tom jsme mluvili v tomto parlamentu, že Evropská unie ztratila vliv v regionu, nejenom v Kosovu, ale i jinde. A je to um, částečně proto, že ne, neděláme, co bychom měli. A co se týče dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Děkuji, pane předsedo, dejte mi ještě půl minutu, jsem zpravodajka. Vy víte, jak vy jste přísná, když předsedáte, proto mm, ne, omlouvám se, ne, ne. Pravidla platí pro všechny místo předsedy. Já jsem zpravodajka pro Kosovo. Dobře. Jednu větu. Vliv v regionu Ruska a Turecka je něco, co jako mm, čeho bychom si by měli být vědomi a zajistit, aby Evropa byla silnější v Kosovu a v regionu a nenechat to tam, kde to je. To jsem chtěla říct. E, děkuji. Mí Lunáček, těším se na příští plénu ve Štrasburku. Dostanete další minutu. Jako další bude za EPP Panda. To jsou dvě minuty maximálně. Děkuji. Pane ministře, jsem rád, že jste mezi námi v Bruselu. Jsme se s vámi a s vaší delegací eh, sešli se před půl hodinou ve skupině Přátelství EU Kosovo a vítám vás ještě jednou v Bruselu ve výboru AFET. Měli jsme vynikající výměnu názorů na EU Kosovo a CSP. Prištině před týdnem. To bylo důležité setkání, eh, množstá výměna názorů. Eh, mm. <clears throat> Co se týče mm, dalších otázek a další integrace, které třeba řešit. Eh, jednu věc, kterou chci eh, zopakovat, která nebyla zodpovězena z důvodu nedostatku času, a to je korupce. Korupce je jedna z zbývajících dvou podmínek, které třeba splnit, aby došlo k vízové liberalizaci. A po návštěvě vaší země nedávno moje otázky jsou dvě. Co děláte, abyste Eh, napravili obecnou ne, veřejné vnímání a zprávy v médiích, které říkají, že zbývá jenom jedno téma otevřené, což je ta demarkace hranice. A za druhé, kdy budete schopni splnit eh, zbývající podmínky boje proti korupci a boje proti organizované zločinnosti. To by bylo zajímavé slyšet váš názor na to. Děkuji, pan Freund za SND. Děkuji. Já chci navázat tam, kde byla paní Lunáček tak uh, hrubě přerušena. To, to, to byl vtip. To je rakouská solidarita tady, ano, ano, to je naše rakouské přátelství, které um, přesahuje politické problémy, které můžeme mít. Uh, já chci navázat eh, na to, o čem mluvila paní Lunáček, o tom ruském vlivu v regionu. My jsme o tom mluvili na té skupině přátelství, ale já to chci říct širším fóru. Mm, jsou tedy, to jsou to více než pověsti, že, než Rusko se snaží intervenovat na západním Balkáně a využít slabosti Evropské unie, aby šířila svůj vliv v regionu. Um, do jaké míry se to týká i Kosovo, Kosova? A do jaké míry to vidíte jako problém pro region jako celek? Děkuji, děkuji, vážený kolego. Pan Nat má slovo jako další. Děkuji. Já um, han sido realizadas. Já nechci opakovat otázky, které tady už padly, ale otázka, která je podle mě zásadně výbušná situace v Makedonii. Sousední země Makedonie, mám na mysli Albánii, Kosovo a samozřejmě Řecko, Bulharsko, nedělají příliš pozitivní věci, aby tuto situaci uklidnili. Myslíte si, že nejlepší řešení této situace pro obě komunity albánskou je tu druhou, která je součástí Makedoni- Makedonie. Myslíte si, že nejlepším způsobem řešení by bylo vytvořit skupiny solidarity a jednat společně Albánci i makedonské komunity, tak jak se to dělá? Děkuji, pane Nard. Teď se dostáváme k paní Luce. Děkuji, Davide, děkuji, eh, že jste mezi námi, pane Horčaj. Ehm, chci vám pogratulovat k té skupině přátelství, kterou jste eh, otevřel dnes dopoledne. Já do ní také vstoupím, že chci podpořit pokrok v Kosovu. Vy jste na začátku zmínil, že Eh, mm, tady jsou výzvy ze strany některých eh, aktérů mimo EU. Máte na mysli Rusko, Turecko? Mm, neřekl jste nic o vztazích mezi eh, Kosovem, Tureckem. Možná byste to mohl vyjasnit pro mě jako příst, to předsedkyní delegace pro Bosnu, Hercegovinu a Kosovo, tak jediný pokrok, který já vidím, je e, mezinárodní e, volací kód, který byl zaveden 383. Nic dalšího se nezměnilo. Jak je možné, že nejste schopni se dohodnout na označení hranic s Montenegrem? Je možné ovlivnit vaše schromáždění, protože to je jediná překážka pro vás – Eh, před vízovou liberalizací. Můžete to vysvětlit? Děkuji. Paní Ward má slovo jako další z ND. Děkuji. Já jsem ráda, že došlo k inauguraci našich, eh, naší skupiny pro přátelství mezi Kosovem a Evropskou unii. Já chci hovořit o některých věcech, které je třeba stále vyřešit po konfliktu. Kosovo již má legislativu eh, pro <clears throat> týkající se přeživších sexuálního násilí eh, v rámci kategorie veteránů a obětí války. Status eh, obětí, civilních obětí, mučedníků, tak dále. Kosovští politice se zavazovali Um, že poskytnou podporu uh, ženám jako obětem sexuálního násilí, ale nic se nestalo. Kdy bude státní komise pro dokumentace sexuálního násilí, uh, kdy začne pracovat v praxi a kdy ti uh, přeživší dostanou ze zákona skutečně konkrétní podporu, kterou potřebují. Moji kolegové budou pečlivě a já budu pečlivě sledovat, jak se budou tyto sliby plnit. Pan Weigl za ALDE. Pan Rados, pardon, omlouvám se. Děkuji, pane ministře, za vaše úvodní poznámky. Ehm, mezi tématy, o kterých jste mluvil, které Dominují totiž demarkace hranice s Montenegrem, boj proti korupci a vízová liberalizace. Tak jste také hovořil o vztazích se srbským a dialogem. Také jste mluvil v principech pozitivně, v principu, což vítám samozřejmě cíl, konečným cílem těchto diskusí je, aby se ty státy navzájem uznaly. Vy jste řekl, že po roce 2013, eh, kde ta principiální dohoda byla dosažena, eh, co se týče pozice srbské komunity v Kosovu, tak se to příliš nepohnulo dál. Měl být první krok, který by měl být přijat k normalizaci a vzájemnému uznání. Můžete to trochu upřesnit? Můžete Eh, co se týče, v jaké fázi jsou jednání mezi Kosovem a Srbiskem ohledně konečného řešení vztahu mezi oběma státy. Děkuji. Děkuji, Mr. Rados. Now... Děkuji, pane Radoši. A není pan Epitidios. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, dovolte mi tež, abych vás zde přivítal, opravdu srdečně přivítal na našem výboru. Prezident vaší země a prezident Albánie vydali společné prohlášení o jednotě Kosova i Makedonie a co od toho očekáváte, že vám to přinese, pokud to někdy nastane a Albánie, jak víte. Téma velké Albánie. Albánie má určité expenzivní uh, myšlenky v regionu a zahrnuje to i Řecko. Pokud se to někdy uh, zhmotní, já se chci zeptat, proč by mělo tedy za těchto okolností Řecko uznat existenci vaší země. Děkuji. Děkuji vám. Sandra Kalněte. Děkuji vám. Vážený pane ministře, já budu velice přímá. Jste velice vítaný, ale Evropský parlament je nesmírně znepokojen se vzru, ze vzrůstajícího napětí na západním Balkánu. Ráda bych se také zas, bych žádala uh, vaší, vaší zemi, aby ní ne, nezrůstala ta nacionalistická retorika. Je to atraktivní, mám zkušenosti ze své vlastní země, ale jsou jiné třetí země, třeba Rusko, Turecko, existuje radikální islám, který se vněšují do vaší společnosti. A proto se vás chci také zeptat, jak hodnotíte tyto vlivy, vliv těchto aktérů ve vaší zemi. A poslední otázka. Poté, co eh, Ramuš Karažidaj byl eh, vrácen, eh, tak jaké jsou zde vyhlídky diskusí se Srbskem o nastolení normálních vztahů mezi vašimi dvěma zeměmi. Děkuji. Děkuji paní Kalněte a není Alice Petrle, potom Edward Kukán. Děkuji vám, vážený pane ministře, děkuji za vaše velice jasná slova. Myslím si, že situace ještě horší než ten limbus, který jste zmínil. V některých ohledech se vlastně věci pohybují směrem zpět. Nejsou jenom v limbu. A já jsem tím znepokojen. Protože my víme, co to znamenalo před 25 lety, když bylo přítomno příliš mnoho minulosti a jaké to mělo dopady. A je naším společným úkolem a zodpovědností eh, podniknout kroky proti takovýmto, eh, takovému to možnému vývoji. A některé otázky, na ty už zde vlastně zazněla odpověď, přesto se vás chci zeptat na to, na co už jsem se již ptal na skupině přátel. A sice to je ta myšlenka, kterou prosazují někteří aktéři, e, to je jednotný trh západního Balkánu a mě by zajímalo, jaká je vaše odpověď. Děkuji, pan Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře, v našem výboru. Je to vždy skvělé, když před námi můžete vystoupit. Vy jste mimo jiné zmínil to vitalitu kosovské společnosti a to, že jste vlastně nejmladším státem a nejmladší společností v Evropě. Ano, jistě. To je určitá hodnota země, kvalita země, pokud je s ní kvalitně zacházeno, vážně a seriózně zacházeno a vy jste člověk, který je silně akademicky ukotven, vy jste eh, profesor. Jak byste charakterizoval dialog u politické elity, představitel politických stran týkajících se budoucího vývoje Kosova? Děkuji. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za vaše otázky a komentáře. Nyní máme asi 15 minut, abychom si vyslechli, co nám chce říci pan ministr. Já bych eh, rád zareagoval na to, co se ptal pán Petrle. Jak vidíte vytvoření jednotného trhu pro šest zemí západního Balkánu? Prosím, máte slovo na maximálně 15 minut. Děkuji vám. Děkuji vám za všechny otázky, které jste položili a děkuji také za to, že jste byli velice upřímní, ale také, že jste vyjádřili velkou podporu Kosovu. snažím se podat odpovědi, které by byly jasné na všechny vaše otázky a témata, která zde byla nadnesena. Paní Lunáček se ptala na to, co děláme v souvislosti s vízovou liberalizací a co se může odehrát v našem eh, parlamentu v blízké době v souvislosti eh, s demarkací hranic eh, mezi námi a Černou horou. My máme opravdu skvělé vztahy s Podgoricou a jsme hrdí na to, že vidíme, že tato země je na cestě k členství eh, v NATO, to znamená mnoho pro Kosovo, nejenom pro Černou horu. A já si myslím, že to je opravdu naprosto skvělá, nejlepší zpráva z regionu za rok 2017. Co se týče eh, bezvízového styku a právních kritérií a co proto děláme v souvislosti naší vládou v příštích dnech. Se to téma bude projednávat v parlamentu a e, také tam předložíme ten e, návrh týkající se e, hranice a doufáme, že získá dostatek hlasů. Takže to jsou plány naší vlády. A upřímně řečeno, já jsem také velice frustrovaný tím, že se to téma odkládá už celá léta. Ale vy víte asi uh, lépe než já, že parlament má určitou svoji specifickou dynamiku a uh, ministři by to neměli komentovat, protože náší náplní uh, práce je něco jiného. Pan kolega se ptal na boj proti korupci a organizované kriminalitě. Pravdu eh, právní stát, vláda práva, to je pro nás priorita, pro naši vládu. A Evropská mise EULEX zde opravdu velice skvěle pomáhá v Kosovu. A naše vláda toto chápe jako klíčovou Eh, prioritu naši státní zástupci, náš justiční systém, naše policie. V posledních měsících opravdu odvádějí velmi dobrou práci. Eh, my jsme si odsouhlasili také takový eh, postup s Evropskou unii, kde jsme učinili pokrok a paní Morgarini vlastně proto také v Krištině řekla, že tady to téma hranic je ten poslední bod, který je třeba splnit. Takže to není naše interpretace, ale váš pohled na ten náš dostatečný pokrok i pokrok, pokrok v potírání korupce organizovaného zločinu. Potom otázka pana Freunda, role Ruska a zda Rusko má nějaký vliv v Kosovu? Ne, vlastně vůbec ne, protože kvůli našim politickým kontextům i interním domácím kontextům. Ale v regionu jsou určité země, které, řekněme, geopoliticky jiným způsobem jsou určitou extenzí Ruska a Měli byste se podívat například na způsob spolupráce Srbská a Ruska. V roce 2011 společně eh, vybudovali první společnou vojenskou základnu v druhém největším městě, Myš, eh, což je blízko Kosovu, Černé hoře, Bulharsku a nás to znepokuje. kolem roku 2000, kdy prezident Putin byl premiérem Ruska, tak navštívil region eh, v rámci regionálního summitu v Záhřebu a poprvé tam veřejně uvedl, že pro Rusko je Balkán vedle Černomorské oblasti taková druhá priorita v zahraniční politice Ruska. My jsme to tehdy nebrali zas tak příliš vážně, ale v posledních dvou, třech letech vidíme, že se svým způsobem historie poněkud vrací a to nás znepokojuje. A když jsem hovořil o těch třetích aktérech, aktérech třetích stran a o určité politické konkurenci oproti západu působící eh, na Balkáně, tak se měl na mysli právě Rusko. Myslím si, že Rusko využívá všechny možné diplomatické, hospodářské, obchodní i energetické možnosti, ale i takzvanou měkkou sílu k tomu, aby ovlivňovala interní situaci v daném regionu protože ten region eh, vlastně je v jakémsi limbu, je tam ten status quo, tak eh, je to také prostředí, eh, které vlastně umožňuje svým způsobem ruské aktivity. A proto je důležité, aby ten region mohl postupovat směrem k Evropské unii, ke členství v NATO. To je, myslím, zásadní. Neměli byste to vzdávat jen proto, že někdy v rámci určitého interního domácího kontextu dané země se něco odehrává, ale měli byste zde mít jasný pohled na to, kde by ten region měl být třeba za deset let. Já bych o tomto tématu mohl hovořit mnohem déle, ale myslím si, pane předsedo, že na to nemám dostatek času. A chci zareagovat na otázky vás všech. Panot se ptal na situaci v Makedonii to je pro Kosovo nesmírně důležitá země a my bychom si přáli vidět úspěch Makedonie. A naše vztahy, naší vlády a makedonské vlády jsou skvělé. S Nikolou Popovským jsme ve skvělém kontaktu, denně spolu komunikujeme. Ale interní situace v Makedonii. A nejenom v posledních třech měsících tohoto roku, ale už vlastně po mnoho let je taková, že je tam určitá polarizace eh, v makedonské společnosti mezi Makedonci a nesouvisí to s nějakým externím faktem, který by vycházel z Kosova nebo nějakou externí hrozbou, která by vycházela z Kosova. Vidíme, zde jsou různé přístupy dvou politických stran a otázka zní, nakolik demokratické instituce tam jsou, tak aby nabízely po volbách eh, demokratická řešení dané zemi. A to, co se odehrává tam mezi těmi dvěma hlavními politickými stranami, tak eh, myslím, že nikdo by to neměl vidět, že by, eh, tak, že se nějak Kosovo nebo Albány vněšuje do eh, Makedonie. Ale na druhou stranu albánská komunita tam je, není to uh, malá minorita, je tam více než 30% Albánců, takže je to velká minorita a měli by být zapojeni do veřejného života na všech úrovních vládnutí a myslím si, že v 21. století, když naše společenství eh, demograficky tedy je zastoupeno 30% a nemohou používat eh, na centrální úrovni svůj jazyk jako eh, úřední jazyk, tak je to také téma, které by mělo být nadneseno v parlamentu. Ale je tedy důležité, aby Albánci eh, byli a že jsou součástí veřejného a hospodářského života Makedonie a byl bych rád, kdyby Makedonie šla cestou nastávajícího členství v NATO a v Evropské unii. Naše vztahy s Makedonií jsou excelentní a uděláme vše pro to, abychom tyto vztahy nadále posilovali a i naše hospodářská spolupráce je velice dobrá. Paní Šujco se ptala na vztahy Turecka a Kosova. Zde musím jasně říci, že naše vztahy jsou velice dobré. Turecko je velice významný aktér, nejenom v jeho východní Evropě, ale i v mezinárodním měřitku. A dochází k vřelné výměně mezi oběma vládami, ale myslím, že někdy panují jakési mýty o tureckých investicích v regionu. Kdybychom se porovnali data tak si myslím, že vy jste viděli, že tam není takový velký důvod k znepokojení. Pan Radoš se ptal na dialog. A jak vidíme budoucnost dialogu. My uděláme vše pro implementaci Eh, tématu Asociace srbské komunity v Kosovu. Je to v našem zájmu, je to v zájmu srbské komunity, aby tato asociace vznikla. A Kosovo nikdy nebylo znepokojeno úrovní eh, práv kosovských Srbů v rámci Kosova. Myslím, že dnes Srbové v Kosovu mají opravdu vlastně maximální práva takové komunity nejenom v rámci Balkánu, ale i v celoevropském měřítku. Na druhou stranu bychom byli neradi, kdyby kosovští Srbové byli jakousi extenzí Srb, Srbů v Kosovu a byli nástrojem Srbska ke vměšování do kosovské situace. No, my jsme vytvořili tu asociaci eh, municipalit, které by měly také podporovat kosovské Srby v tom, aby se zapojovali do politického a společenského života a nebyly odděleny od zbytku společnosti. A myslím, že zde Eh, ta lokální integrace se daří. Máme 10 municipalit, které jsou vedeny kosovskými Srby a mají nějakých 10 nebo 11 křesel v parlamentu. Jsou součástí našich institucí. Oba pocházíme z daného regionu a problém je v tom, že Srbsko nikdy nemělo zájem No, to podpořit eh, Srby, když eh, žili v eh, Chorvatsku, v Kosovu, v Černé hoře, nepodpořili v tom, aby se stali součástí té země, ve které oni žijí, ale spíše se snažili použít jako určitou možnost zasahovat do dění v daných zemích regionu. Jak nahlížím budoucnost Eh, dialogu. Myslím, že zde budeme mít eh, takový harmonogram dvou až tří let, si sednout se Srbskem a dojít dohody, kde by mělo jít o přijetí Kosova do OSN, vzájemné uznání daných dvou zemí a Měla by také usilovat o proces usmíření. Měli bychom mít mírovou dohodu podepsanou oběma zeměmi, ale Kosovo je nezávislou zemí a v tom dialogu nejde o status Kosova, o suverenitu Kosova. Zatím jsme společně řešili určité technická a pragmatická témata, a byli bychom rádi, kdyby zde byl druhý stupeň toho dialogu týkající se vzájemného uznání a členství v OSN, protože bez toho vlastně ten dialog nemá smysl. Nic se pak ve vztahu Kosova a Srbska nezmění. A nebo abych ještě zareagoval na jednu z nejvýznamnějších historických výzev eh, v regionu, to je právě to narovnání vztahu, no, nastolení normálních vztahů mezi těmito dvěma zeměmi v regionu. Eh, pan Pyrrhemos, eh, snad to vyslovuji správně. Já jsem se kdysi učil klasickou řečtinu před mnoha, mnoha lety. Když jsem studoval ve Vídni, tak jsem překládal tehdy části Platona do Němčiny. A velice obdivuji vaši zemi a vaši kulturu. A naprosto s vámi souhlasím. Co se týče té druhé otázky, nikoli co se týče té první otázky. Druhá otázka zněla, proč by mělo Řecko uznat Kosovo? Protože vy vlastně nemáte důvod ho neuznat. Interně a i v regionálním kontextu. Já myslím takhle. Kosovo je nová země, historicky za to jsme vždy měli významné vztahy. A já si myslím, že uznání by bylo také dobrou platformou pro prohloubení vztahů mezi těmito dvěma zeměmi. Jsem hrdý na to, že organizujeme společně s řeckými podnikateli ekonomické fórum v Prištině. Konalo se před dvěma měsíci a je e, to opravdu ve velkém zájmu i řeckých podnikatelů, aby přišli do Kosova a investovali v Kosovu. A máme také velice dobrou institucionální spolupráci těchto dvou zemí. Co se týče velké Albánie a tohoto narrativu, upřímně řečeno, toto opravdu není hlavní bod znepokojící Kosovo. My jsme nezávislou zemí, zůstáváme nezávislou zemí a přejeme si mít naše vztahy s Evropskou unii, posilovat je a posilovat také naše vztahy s ostatními zeměmi. Paní Kalněte, eh, pokud ty rozhovory budou pokračovat po propuštění Ramuše Hariny, ano, ten dialog je velice důležitý, ten dialog bude pokračovat, ale hlavně je důležité se vyjasnit cíle dialogu. Dosavadní věci byly velice důležité, na něčem se nám podařilo dohodnout A některé z těchto věcí byly již implementovány, některé ještě ne. A myslím, že bychom se měli zaměřit na implementaci, ale i na ten, tu druhou fázi dialogu. Pan Petrle, myslím, se mě ptal na ten společný trh. Eh, já to řeknu velice upřímně. Pokud některé země v regionu mají dohody o volném obchodu uzavřené s Ruskem a někdo jim navrhne, aby si tam vybudovali volný trh, tak je otázka, jestli tento volný trh by měl být určitou extenzí evropského trhu anebo ruského trhu. A myslím si, že to je opravdu velice závažná geopolitická otázka. Kosovo je proti této myšlence, protože Srbsko a Bosna ještě neuznali Kosovo. A protože zde je tato politika neuznávání, tak je zde řada překážek pro naše eh, podnikatele, pro naše firmy, pro naše eh, sektory. Také by se to týkalo například eh, vízového režimu. Pro Kosovo my nemáme bezvízový styk v rámci šengenského prostoru a pokud tedy tady není žádný volný pohyb osob, zboží, kapitálu, tak jaký smysl by potom takový to eh, společný trh v regionu měl? A potom na Balkáně, nejenom v Prištěně, panuje i jistá obava, že ten společný trh je takovou náhražkou za politiku rozšíření. A proto bych vás všechny rád eh, vyzval, abyste podpořili všechny země v tom, aby podnikly interní reformy. My jsme právě podepsali asociační stabilizační dohodu a je nesmírně důležité tuto dohodu implementovat a nestrácet čas takovými projekty, jako je projekt společného trhu. A poslední otázku zde položil, myslím, pan Eduard Kukan. a také otázka obětí sexuálního násilí. E, to je pro nás velice citlivé téma. Ano, beru to na vědomí, až se vrátím. Promluvím si o tom s vládou, co bychom měli zde udělat za kroky navíc, protože je to pro nás důležitá priorita, pro nás jako vládu. Podpora obětí války nejrůznější skupiny. A jejich e, podpora stávající minulý prezident to měli jako prioritu. A to, co inicioval e, William Hague před několika lety a i ta role v mezinárodním měřítku Spojeného království si myslím je to nejlepší vaše podpora v tom řešit toto téma. Tak já se omlouvám, že jsem přeskočil toto vaši otázku, paní Ward. A poslední otázku tady kladl pan Eduard Kukan, který je opravdu velkým podporovatelem Kosova i celého Balkánu. Ano, e, Kosovo je takovou nejdynamičtější, nejvitálnější společností z důvodů demografických, a i s ohledem na ten náš interní kontext. A to protože mezi červnem 1999 až do roku 2007, 2008 a i potom vlastně byla velká přítomnost mezinárodního společenství v Kosovu. A to je eh, jeden z těch důvodů, proč jsme tak eh, moderní a otevření. A druhá věc, máme velice velkou diasporu. Vlastně Kosovo je, sahá svým způsobem tou diasporou od Norska do Afriky a až do USA, tak proto naše společnost není tou společností, kterou byla před 20 lety. My se snažíme tento sociální kapitál využít nejenom proto, abychom zlepšili ekonomickou situaci, ale také proto, abychom rozšířili, posílili politickou kulturu v naší zemi. Jaký je dialog politi- politických stran o určitých důležitých tématech zahraniční politiky? No, jak jistě dobře víte, často to bývá tak v různých zemích, že se vlastně zahraniční politika používá jako platforma pro řešení vnitřní politiky ale myslím, že jsme soudržnou společností, která zde má výraznou eh, kulturu naděje a díky tomu Kosovo bude úspěšné. Já eh, nebudu říkat svým kolegům v eh, prostě něco mají dělat, ale někdy v parlamentu opravdu máme velice dobrou demokratickou výměnu názorů. Děkuji. Děkuji, děkuji. Pane ministře, děkuji. Velice si ceníme vaší otevřenosti, upřímnosti v dnešní diskuzi a určitě nás čekají další výměny názorů s vámi. To bylo určitě velice cené získat všechny tyto informace. A přejeme vám hodně štěstí a to především eh, v těch posledních fázích procesu liberalizace vízové povinnosti. Děkuji. Dobře. Right, ladies and gentlemen, we come to item number eight. Bod číslo 18, což je briefing o cestě do Pakistánu velice stručně. Eh, ad hoc mise cesta do Pakistánu proběhla to eh, v, eh, od 18. do 20. dubna. Osm členů našeho výboru se zúčastnilo a mm, tedy takže těch osm statečných. Kins, Jozo Radoš, Amjad Bashir, Jean Lambert and me. Our delegation takže naše delegace mm, mm, v Islamadu měla velice intenzivní eh, program, řada eh, plodných setkání s ministry, s členy mm, parlamentu a s diplomatickým sborem, občanskou společností, intelektuály a i na webovské stránce naleznete eh, sdělení. Pan Sataj, Aziz, zvláštní poradce ministra zahraničí, a se také s námi setkal pan Kura Dastikal, pan ministr obchodu, pan ministr zahraničí a mm, i pan Sada Ayas Adik, eh, který je předsedou Národního schromáždění, potom naši partneři z příslušných výborů pro zahraniční vztahy, Senátu i, do, mm, i poslanecké sněmovny a v podstatě to byl nejlepší formát, eh, který jsme kdy zažili při podobné návštěvě. Potom Nasa Khan což je poradce pro národní bezpečnost a představitele tří hlavních opozičních stran, pan Belaval Butis, pan Eh, z pakistánské lidové strany, pan Emil Khan z pakistánského hnutí pro spravedlnost a pan Feruka Sata z, Mut, z Mutahida Guami hnutí. A ta, šli, sešli jsme se ještě s dalšími, potom v Pršavě jsme s, navštívili eh, Centrum UNHCR pro afgánské uprchlíky, a, mm, které také podporuje Evropská unie. Sešli jsme se panem Asadem Kweiserem, který je předsedou Eh, příslušného regionálního zastupitelstva. A potom jsme se sešli s panem Rana Muhařek i Kvalkanem, který je předseda eh, eh, regionu Punča, pan Abbas Sharif, který je premiérem Punčabu a potom jsme se sešli s komisí nevládních organizací Pakistánu. A pokud jde o politickou agendu, tak jsme řešili vztahy s Pakistánem a Eh, eh, strategický plán, který mm, se připravuje v rámci summitu, který se bude konat tento rok. Potom jsme řešili otázky společného zájmu a výzvy, jako je bezpečnost EU, ekonomické vztahy s Pakistanem obecně a konkrétně právní stát a otázky řízení státu, vztahy mezi eh, občany a armádou, potom vztahy s Indií, Afganistánem, s Čínou, s USA, Ruskem a se státy Perského zálivu anebo a nakonec bezpečnostní aspekty jako boj proti terorismu a konflikty v regionu. Zhruba řečeno, tak to byla velice dobře připravená cesta a chtěl bych poděkovat našim um, hostitelům za hostinost. To je vše o této návštěvě a nevím, jestli někdo se chce vyjádřit. Ano, jako první pan Žaržan. Děkuji, pane předsedo. Vy jste perfektně popsal eh, činnost a velice hutný program této návštěvy v Pakistánu. Já eh, mě to velice zaujalo. Já chci poděkovat sekretariátu a eh, i týmu v Islamabadu, který připravil tuto cestu v kontextu, který je dost komplikovaný, poněvadž konjunktura je eh, taková, že zde byl ten verdikt nejvyššího eh, soudu ohledně Panama Papers, což je kauza, která se dotýká rodiny premiéra a mm, takže pana premiéra Šarifa a nicméně během pohovoru s ním jsme e, mohli vést kvalitní diskuzi. A cesty v terénu potom, tam vím, že to je velice těžko zorganizovatelné, ale nicméně mm, nám to mm, objasnilo situaci e, v Auru, v Pešáru a viděli jsme, jaká je různorodost Pakistánu a jak je ta situace tam složitá, jak ta země je komplexní. A já osobně potom eh, v návaznosti na tuto cestu, která podle mě byla velice mm, obohacující, tak si myslím, že poněvadž jsem členem AFET a SEDE, tedy podvýboru pro bezpečnost a obranu, tak si myslím, že tady je celá řada otázek, eh, témat eh, bezpečnosti, kterým je třeba se více zabývat, možná i mm, na výboru SEDE. Velice správně evropské orgány v Pakistánu si nepřáli, abychom příliš jaksi rozmělňovali ta témata, protože my jsme prioritu dali partnerství s Pakistánem v oblastech jiných než je bez, bezpečnost, ale bezpečnost si myslím zaslouží naši pozornost a bez, pochyby je to důležité a zajímavé, aby i výbor SEDE se mohl věnovat jádru, potom terorismu samozřejmě a potom i regionální problematice a hranic s Afganistánem samozřejmě, což je pořád eh, jaksi oblast eh, velice turbulentní a měli bychom naplánovat cestu, která eh, by mm, více se zaměřila na konkrétní rozhovory třeba i s armádou, tedy s obranou v Pakistánu. Děkuji ještě jednou za organizaci této cesty. Děkuji panu Danšánovi, vím, že děkuji, že jste jí dodržel dvě minuty a kolega Amikince. Děkuji, pane předsedo já eh, nechci opakovat, eh, mm, co jste řekl vy a pan Danžan. Já bych se chtěla zaměřit na tři důležité body. Za prvé, je velice pozitivní, že Evropská unie podporuje i školství, vzdělávání v Pakistánu. My jsme v Pašavaru vybudovali školu pro dívky, například dívčí školu a eh, bylo pro mě velice dojemné vidět, jak eh, dívky chtějí studovat. To je velký úkol teď podporovat takovéto školy, protože islámští radikálové útočí na tyto dívky každý den. A každý den ale eh, ty dívky plní své úkoly a chodí do školy. Nic, já, naši kolegové z Pakistánu, zdůrazňují význam obchodní dohody a ve výboru pro zahraniční obchod a obranu musíme také o tom diskutovat a tlačit na tato dohodu. A za třetí, je to otázka uprchlíků samozřejmě. Eh, my jsme navštívili uprchlický tábor v Pešaváru a hovořili jsme s lidmi, kteří již Eh, žijí kolem 25 let s tímto táborem a my jsme hovořili o tom, jak eh, útočí na ně Taliban i na jejich rodiny, jak je ohrožuje. Je pro nás tedy důležité i eh, se zaměřovat na otázku bezpečnosti, jak zmínil pan Danžan, a to spolu s velvyslanci EU, tak ještě jednou děkuji všem, kteří uspořádali tuto cestu. Děkuji pan Mamikins a nyní pan Baše. Uh, I když, takže já jsem bohužel musel zkrátit cestu, ale byla velice dobře organizovaná a museli jsme my jsme se sešli s klíčovými představiteli, kromě premiéra, který musel v poslední minutě se stáhnout kvůli tomu důležitému soudnímu rozhodnutí, které se napadlo ten den, tak my jsme potom se sešli tedy s ministrem zahraničí, s eh, zvoleným komisem, komisařem, s předsedou parlamentu, s ministrem pro obchod a jejich ochota, tedy vstřícnost, diskutovat s námi, otevřenost, se kterou byli ochotni hovořit na všechna témata zájmu, tak to bylo velké potěšení. Nic nechtěli smést pod koberec, zamést, takže mm, to myslím si, že si zaslouží naši pochvalu a mm, je třeba, abychom měli eh, rozvíjeli vztahy s Pakistánem strategické partnerství, o které se snaží, a to je něco, k čemu bychom také měli směřovat a také i e, premiéra Šarifa bychom měli pozvat, e, já, protože e, Ehm, ty návštěvy v minulosti vždycky pomohly rozptýlit různé desinformace a nepochopení. Takže byla to vynikající návštěva, hodně jsme se dozvěděli a v takovémto duchu bychom měli pokračovat. Děkuji a nyní poslední kolegové, které by se chtěli také vyjádřit, pan Radoš nejprve, pan Lambert a potom Nina Gil. Pan Nat. že pět kolegů. Pan Rados. Děkuji, pane předsedo. Hmm. Má oko 200 milionů stanovníka. Hmm. Děkuji, pane předsedo. Vy jste velice <clears throat> dobře schrnil tu nášu. Pakistan je velmi důležitá země, tam mnoho interních problémů. Poslední eh, předání pravomoci bylo demokratické. Doufáme, že to k tomu je eh, v budoucnu. E, tato země má problémy s Indií, ohledně Kašmíru, také sousedí s Afghánistánem, což je velmi nestabilní oblast. Chci zdůraznit jeden aspekt, který je zákon, což je zákon o rouhání. Když jsme tam byli, tak tři ženy přišly do domu muže, obvinili ho z um, rouhání, před 12 lety a oni ho zabili. Takže politické strany, mm, velice opatrně řeší tyto problémy. My jsme zdůraznili, no, poukázali na tento problém a obávám se, že vztahy mezi eh, mm, vztah mezi s touto zemí a s tímto problémem není jasně definován, takže vzhledem k tomu, že tam je hodně mladých lidí, je velká bída, tak může dojít k velké radikalizaci. Děkuji, nyní má slovo Jean Lambert. Já byla eh, v této zemi jako předsedkyně delegace pro vztahy se zemí eh, Jižní Asie. Jedna eh, se věc, kterou jsem chtěla říct, se týkala GSP+, které máme s Pakistánem od roku 2014. Oni přijali mechanismus jak si na mezivládní, na vládní úrovni, interministerské úrovni, kdy se snaží uh, Eh, vlastně udělat pokrok z 27 relevantních úmluvách. To jsme, o tom jsme mluvili v eh, regionálním schromáždění v Parakarunke a v Panžábu. Eh, výbor pro lidská práva mimo jiné řekl, že si myslel, že toto je užitečný mechanismus, že mm, viděli tedy pokrok, co se týče legislativy, práva žen, otázky dětí a podobně což samozřejmě je věc, kdy um, používáme monitorovací systém a je dobré um, se také podívat na to, jak v jiných zemích funguje GSP+. Další věc, o které jsme mluvili, byla Čína, Pakistán, ten koridor a implikace, jaké to má regionálně, danou zemi a Eh, eh, že tam jsou investovány poměrně velké naděje. Prochází to Balučistánem. Eh, pro ty, kteří mají zájem, máme delegaci z Balučistánu do parlamentu. Ehm, proběhlo setkání dnes odpoledne, pokud to někoho zajímá. Takže to je celá řada důležitých věcí. Co se týče toho rouhání, my jsme, než jsme, těsně než jsme přijeli, tak jsme byli svědky historické rezoluce v parlamentu údajně, eh, kde alespoň jaksi byla výzva ke změně zákona, nikoli zrušení, které jsme my považovali, požadovali. Ale je to prostě věc, kterou musíme sledovat, jak se to vyvíjí, pokud se to nějak vyvine. Děkuji. Děkuji, Nina Gil. Já souhlasím s kolegy, že to, bylo zajímavá, že to byla zajímavá návštěva a vítám ehm, mm, příležitost se e, toho účastnit. Byla tam vyjádřena ochota na pak, z pakistánské strany vést dialog, angažovat se, ale pro mě, což, je, což bylo dobře, ale pro mě, co, co bylo nejužitečnější, bylo setkání s občanskou společností. Já jsem velmi ráda, že se, mi poda, že se toto podařilo. Myslím, že je důležité si e, připomenout, Ehm, to, eh, ty věci, které, které hovořil, co se týká lidských práv a svobody projevu. Dále chci říci, že k té, eh, co se týče těch zákonů o rouhání, tak jeden student byl linčován, protože byl obviněn z rouhání na sociálních médiích. Také jsme slyšeli o mm, ženě, které bylo podříznuto hrdlo z tohoto důvodu. Skutečně se musíme Mm, zamyslet, jak budeme řešit tuto netoleranci náboženských menšin. Jak se zdá, tak justiční systém to není schopen řešit, takže to je něco, co by měla dělat vláda. E, zákon o rouhání se asi aplikuje příliš ze široka. Je e, třeba, by tam byly silnější záruky e, na ochranu svobody projevu že k tomu, co říkala Jean Lambert o GSP+, tak to jistě můžeme využít jako páku, abychom e, tyto věci řešili. Myslím, že je důležité ukázat, e, je feedback, že byly přijaty kroky e, vlasti občanské společnosti a také toho, co se děje ohledně financování z zálivu a podobně. Ehm, mus, tyto, toto jsou věci, ve kterých musíme udělat pokrok. Děkuji. Děkuji kolegové a nyní stále více kolegů se hlásí o slovo. Já chci říci, že už máme 50 minut spoštění, máme další debatu o Jižní Americe a e, pak ve 12.30 začíná workshop. Takže abychom respektovali ten čas, jako další má slovo pan Jurek. Děkuji. Eh, chci se, já jsem se stručně zeptat eh, nové informace, které mm, možná byly získány, co se týče CCBB. Ve všech kontaktech s mm, Pakistánem by naši partneři si měli být vědomi toho, že naše vzájemné vztahy mají velký dopad na image islámu. Pakistán byl vždy vnímán jako pluralistická společnost na západě a e, byla tam, byl tam autoritářský režim pod generálem Musharrafem a Buto. Pam, musíme si připomenout rodinu Buto, ale byla to vždy pluralistická země. A teď vidíme reakce muslimské kom, muslimských komunit e, vůči křesťanům a mm, přístup celé společnosti ke křesťanům politici této zemi by si toho měli být vědomi. Se vš, při vším respektu eh, politikům, kterým je bylo vyhrožováno násilím, ale to je nesprošťuje odpovědnosti. Takže já bych si přál více informací k tomu, pokud nějaké máte. Pane Jurek. Já bych navrhoval soukromou konverzaci na toto téma později, protože já by si nemyslím, že by se to mělo řešit na veřejné schůzi ehm, výboru pro zahraniční věci. Je to otázka tiché diplomacie, ale můžete mě kontaktovat a e, já vám řeknu, co víme v Pakistánu. Paní Žavko. Děkuji. Já budu stručná protože mm, vy jste schrnul celou naši návštěvu. Já chci zdůraznit jednu otázku a to je 60 eh, milionů žen, které nejsou registrovány k volbám, nemají eh, občanské průkazy, ne, to je věc, která by se měla řešit. A také se chci připojit ke kolegům, kteří mluvili o bezproblematice bezpečnosti některé eh, dívky, které nejsou, eh, nemají eh, možnost chodit do školy, čelí, neus, čelí velkým bezpečnostním problémům, takže o tom můžeme mluvit dál. Děkuji a nyní pan Nard. Já bych chtěl hm, se eh, podívat na společenskou otázku. Eh, eh, doktrina Hanafi Ovanty, to je v podstatě mm, mm, otázka e, i vzdělávání e, e, talibánců a vlastně ti byli vychováni, vzděláni a potom začali působit madrasu. A navíc tady zde existuje velká manipulace ze strany spravodajských služeb, vojenské spravodajské služby. A to je všechno důsledek radikalizace, tvrdé radikalizace, ke které tam dochází a v zásadě to se týká i to šíření ideologie talibánců, respektive potom islamismu. A první obětí islamistického terorismu, to je pakistánský lid jako takový, ale tady je třeba vzít do úvahy ty sociální otázky. To mě více zneklidňuje než rodina Buto nebo než politické struktury v Pakistánu. Je to spíše otázka společnosti, která mě zneklidňuje. Gracias. And finally, Michael Gala. Yes, thank you. Very shortly, I regret that I could not make it for the trip, but I have one question. Michal Gáler, já se omlouvám, že jsem to nestihl, ale tam kolegyně odkazovala na to setkání s tou ahmadijskou ženou. To je vlastně skupina Ahmadiů, mají nějaké separátní tady. eh, zacházení v souvislosti s volbami. Když to diskutoval s volebním výborem loni, už minister říkal, že prý toto specifické pravidlo pro ně bylo zrušeno. Byly zahrnuti tady do toho volebního práva. Zjistil jsem něco takového, když jste hovořil s volebním výborem? Děkuji. Děkuji za otázku. Musím se zeptat kolegů, protože si nevzpomínám, že jsme o tom byli nějak informováni a všichni reagují stejným způsobem. No, celou řadu těch vašich doporučení jsme zmínili, když tam byl uh, Michael, co by uh, šéf volebních pozorovatelů. A oni říkali, že sice to mají už vlastně na papíře, ale ještě to neimplementovali a slíbili, že tady při těch příštích volbách už to bude zohledněno. Děkuji kolegové, já bych vás rád také informoval o činnosti Michaela Gálera, že byla opakovaně oceněna, když jsme tam hovořili s našimi protěžky, takže Michal Gáler zde opravdu odvedl skvělou práci jako předseda volebních pozorovatelů. Nemáte další komentáře, takže se dostáváme k bodu číslo 19 a to jsou politické vztahy EU s Latinskou Amerikou. Je to první projednání návrhu zprávy z vlastního podnětu týkající se politických vztahů mezi Evropskou unii, Latinskou Amerikou a Karibikem. Javi López za SAD je zpravodajem, takže já navrhuji, aby si vzal slovo. Dámy a pánové, chci vám jenom připomenout, že se bude pořádat workshop a sice na téma sektářství na Blízkém východě a Severní Africe ve 12.30 v této uh, místnosti, takže se to musí uh, nějak stihnout. A nyní má slovo pan López. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Stručná prezentace eh, proč tedy připravujeme tuto zprávu, podle jakých kritérií se vypracovává obsah a jaký je konečný cíl této zprávy. Za prvé, zpráva se předkládá s myšlenkou obnovit vztahy nebo dát nový impuls těmto vztahům, mm, vzhledem k tomu, že v podstatě poslední zpráva je 6 let stará, to byla zpráva Salafranka, a během posledních šesti let eh, se hodně toho událo v Jižní Americe i v EU. Velké eh, změny v EU mm, a krize, která se kumulovala samozřejmě a eh, tehdy jsme ještě ani neměli diplomatickou službu, tedy, takže teď. Po, navíc ještě další události jako odchod Spojené království, takže velké změny zde i v Latinské Americe, to znamená ekonomický boom s komoditami, politické změny, jak vidíme v posledním období, mm, zhoršení situace v některých zónách a tedy obrovské hluboké změny, které postihují naše vztahy. Takže je to šest let transformací, ale zároveň sdílíme hodnoty, mm, a jsme tedy komunitou společných zájmů a především e, po změnách na mezinárodní scéně e, e, je třeba tedy obnovit vztahy a je to zpráva, která především hovoří o mm, i důležitosti toho faktu, že máme novou administrativu v Bílém domě a zde i Evropská unie se snaží teď hledat různé aktéry ve světě, aktéry, kteří sdílí společné představy mezinárodních vztahů, obnávna multilateralismu, eh, otevřená společnost, normy a dialog eh, eh, v zahraniční politice. A nejenom toto, zároveň také máme společnou agendu s, Jižní, s Latinskou Amerikou a Eh, takže naše zpráva chce být konstruktivní, horizontální, pro nás to je velice relevantní a snažíme se eh, vyslat takový signál, že pro Latinskou Ameriku tato nová, tento nový mezinárodní scénář je strategicky důležitý pro vztahy s Latinskou Amerikou, to je leitmotiv celé zprávy, ale také jsou zde návrhy, velice konkrétní, například za prvé bych chtěl vysvětlit, že také eh, by ta zpráva měla sloužit proto, abychom prosazovali naši agendu, tedy uzavírání smluv. Zde máme čtyři důležité eh, o dialogu s Kubou, to má regionální dopad, potom Mercosur, to má obrovský význam hospodářský a potom mm, obchodní dohody s Chile a s Mexikem. Nejenom je to otázka smluv, ale také je to, že máme společná témata, společnou agendu s nimi. Nejenom, že máme společnou vizi mezinárodních vztahů, ale obecně máme společnou agendu, mm, jako je růst, inkluzivní růst, růst, který umožní také eh, správnou redistribuci bohatství, boj proti daňovým rájům, potom rovnost pohlaví, to je naše společná agenda také, boj mm, pro, za ochranu nejzranitelnějších kategorií osob, potom bezpečnost, samozřejmě mm, asi terorismus je, se liší v Evropě i tam, ale mm, je zde obchod s drogami například, takže máme společnou agendu, i když se různými problémy sice, ale to také lze rozpracovat. Potom zdůrazňujeme, že Eh, ty vztahy dnes eh, eh, jsou institucionalizovány. Máme nástroje jako ty summity například, nebo Eurolat a podobně. Mm, to je, takže mm, zde mm, v té zprávě tedy rozvíjíme tyto nástroje i spadá to do výboru DEVE. Potom konkrétní příklady tady, jako mírový proces v Kolumbii, případ Kuby a zde eh, v podstatě chceme, být eh, region, chceme mít regionální náhled. To je eh, základní kritérium, mm, mm, o které se opírá první návrh. A má smysl mm, zpráva, pokud bude Eh, odsouhlasena na podzim, protože to zapadá do harmonogramu našich vztahů s Latinskou Ameriky. To znamená Salvaradu, summit v potom Eurolat v září. A víme od komise, že zahraniční služba připravuje teď novou strategii, nové sdělení o vztazích s Latinskou Amerikou. Také víme, že i zde e, e, ta, se připravuje zpráva o vztazích s Latinskou Amerikou, takže to by mělo pouze hodnotu, pokud to bude do sebe zapadat. E, a zapadat, pokud to bude zapadat do tohoto harmonogramu na podzim je třeba zdůraznit, že Latinská Amerika má svoji přidanou hodnotu ve v činnosti Evropského parlamentu. Vím, že v minulém, eh, v minulém období to nebylo tak snadné, takže já se budu těšit na pozměňovací návrhy od ostatních frakcí. Děkuji. Děkuji, pane Lopesi. Máme sedm kolegů, osm kolegů, devět, osm, kteří chtějí slovo a takže teď asi, jak to vypadá, teď se bude mluvit jenom španělsky. Pan de Grandes, děkuji pane předsedo, děkuji zpravodaji za eh, ducha spolupráce na této zprávě. Chci poděkovat za konsensuální přístup a za to, mm, že to skutečně ten vhodný duch, jak se dohodnout a ta zpráva je pozitivní a také i si myslím, že lze co vylepšit a v tomto smyslu předložíme návrhy. Jsou zde určité aspekty, které je třeba zlepšit, některé korigovat dokonce a některé pozměňovací návrhy budou pokrývat věci, které, se tam, které tam nefigurují, eh, které, potom jsou tam určité citace, které jsou pozitivní, některé negativní, takže teď poslední bod. Já myslím, že není možné opomíjet situaci ve Venezuele přece protože i e, tady se o tom hodně teď v poslední době hovořilo a velice hlasitě. Také musíme konstatovat, že zde máme sice regionální nástroje, ale jsou zde problémy. Jsou zde problémy. Třeba případ Mercosuru. Tady je evidentní, že to je obrovská příležitost e, pro e, tam, ale nás čekají výměny vlád třeba a to může kulminovat problémy, takže mm, my musíme si říct, že jsou zde problémy v různých oblastech. A také je třeba i vyřešit problém násilí eh, ve společnosti, na ulicích. To znamená, že prostě tam v těch některých zemích absentuje stát, jako třeba v Salvadoru. A mm, potom jsou tam určité pseudodemokratické aspekty, jako eh, to, že zmizela eh, opozice, třeba v Nikaraguji, totalitní režim by se dalo říci. A mm, mm, já eh, tedy nebudu eh, zde to rozvíjet, ale je třeba, abychom se k tomu vymezili a eh, bychom tedy i řešili témata tato, která je třeba řešit zcela nezávisle a zodpovědně. A ten režim tam v podstatě si myslím, že Eh, je odsouzení hodný. A nyní mm, mm, mm, samozřejmě společné hodnoty, společné dědictví, ano, eh, pane zpravodaj, ale zde dovolte, abych zmínil některé aspekty telegraficky, to znamená eh, právní rámce pro investice, například potom míra inflace, Eh, to brání růstu, potom <clears throat> daně, daně, daňové zatížení, produktivita, bezpečnost, soudnictví, právní jistota pro investory, to je také velký problém. Tam dochází ke zhoršování, populismus vzniká, jsou porušována práva žen, eh, terorismus a také je důležité, abychom i tam hovořili o tom, že spolupráce eh, je důležitá, protože často třeba v Kolumbii, v Peru, tam je třeba prodloužit smlouvy o spolupráci, protože e, e, to je, protože tam dochází k <clears throat> obrovskému zhoršování situace i situace s přírodními zdroji v těchto zemích. Děkuji a nyní pan Tanok. Já jsem se nehlásil o slovo, ale my vždy tady máme vaše jméno. Já jsem myslela na něco jiného obecně, tedy volby v mé zemi. Moje frakce ale zůstává, eh, nadále mm, podporuje silné vztahy s Latinskou Amerikou a já gratuluji zpravodaji eh, a děkuji mu za práci a eh, se vrátíme k tomu, co bylo řečeno před několika lety s celkové HDP Eh, Latinské Ameriky jako celku je stejně velké jako Číny. Je to kontinent eh, se, se všemi výjimkami, jako Kuba nebo Venezuela, tak máme společné demokratické hodnoty, právní stát, nezávislost médií a hm, historické vazby přes Iberský polostrov, hm, Portugalsko, Španělsko. Já jsem častokrát cestoval do Latinské Ameriky, Chile, Argentíny, Kolumbie. A samozřejmě vítám silnější vztahy s tímto kontinentem. Ehm, je tady generace těch dohod o volném obchodu s Chile, Mexikem, Evropskou unii a já doufám, že Mercosur, ehm, nedohoda Mercosur bude oživena. Je smutné pro moji zemi, že jsme začali mít prospěch mm, z těchto dohod, eh, že přesně dojde eh, na Brexit, až Mercosur se dohodne s Evropskou unii a Británie bude muset znovu dojednávat eh, bilaterální dohody s těmito latinskoamerickými zeměmi. Uh, já jsem nedávno byl, s, jsem se sešel s mm, ministrem pro obchod, jsem velvyslancem Dominikánské republiky, protože jsou dohody e, PCA i s řadou karibských zemí, mm, které budou ohroženy bilaterálně. Všechno toto bude muset být pečlivě promyšleno během těch dvou let do Brexitu. Já osobně, moje frakce podpoří užší vztahy je evidentní, že když se vrátíme k své původní poznámce, Latinská Amerika s námi má mnohem více společného než Čína. Děkuji Charlesi a nyní pan Nart. Eh, návrh zprávy Javiera Lopese, to je podle mě dobré a chci zdůraznit pár bodů, které podle mě jsou důležité. Za prvé určitě uh, explozivní situace ve Venezueli. Na to, ve Venezuele, na to nám přece nemůžeme zapomenout, to je dramatický fakt a který buď skončí konfrontací, která bude otevřená, to je v nejlepším případě, anebo vojenskou intervencí, to je ta horší verze, po neustálém kontinuálním puči, který realizuje ten eh, zvolený diktátor. I Hitler byl zvolený diktátor, takže pan Maduro je stejný. Za druhé, je zcela zásadní, abychom jasně se věnovali tématu korupce. Korupce, to je, je no, obrovské hm, zlo v Jižní Latinské Americe tedy. A proto je důležité, abychom neustále podporovali radikální rozdělení mocí v těchto státech, tedy eh, soudnictví jako pilíř boje proti korupci. A teď Kuba. Tím skončím. Dohoda, která se zrealizovala mezi EU a Kubou, tak to hm, hm, mě Eh, vede k určité skepsi, nebo možná i čemu horšímu, protože ten kubánský režim přece ten funguje na základě represe, absolutní kontora ze strany vojáků, mají absolutní kontrolu nad celou ekonomikou, nad vším a, eh, a v podstatě mm, to je skutečně ekonomická vojenská moc na Kubě a tedy je důležité, aby ten odstavec o Kubě, tak abychom řekli, že v podstatě ta ekonomická E, e, smlouva a ekonomické vztahy musí být podmíněny e, lidskými právy. A tady jsem velice skeptický, protože práva a svobody v podstatě to je přece v kontradikci s tou politickou mocí kastry, kastrovské oligarchie. A to je vlastně takový oxymoron. Ekonomický rozvoj nás nepovede k ekono- politickému rozvoji. Ne. Na, upřímně to e, e, je úplně naopak. Děkuji, pane Nate, a nyní pan Koso. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat e, navrhovateli za návrh rezoluce, která obsahuje pozitivní věci, které můžeme podpořit, například i to, jak vnímá novou regionální realitu a všechny ty integrační procesy a vztah s celakem a tak dále. Potom jsou tam věci, které se nám nelíbí, samozřejmě, ale to e, ještě zmíníme. Například e, potom i ten biregionální přístup e, a všechny ty podle mě všechny ty ekonomické projekty, které, jsou, které se opírají o ideologii, to nikdy není nic dobrého pro občany. A také se tam hovoří jenom o některých zemích a o jiných ne. Například situace tisku. Tam máme 14 novinářů, kteří byli zavražděni v Latinské Americe a tady se pouze třeba v Mexiku, například včera, eh, jeden také byl zavražděn a Mm, v souvislosti s Kolumbií také tam nás neklidňují vraždy eh, obhájců lidských práv eh, těmi eh, mm, pseudo mm, kvazi vojenskými složkami a takže to je třeba také zmínit a čím se zabývat, tomu jim pomáhat. Děkuji. Pan Urtasun za zelené ano, dobrý den. Já chci poděkovat zpravodaji. Já myslím, že předkládá velice dobrý návrh, se kterým lze pracovat eh, velice dobře. A kromě toho je to zpráva dobře načasovaná, protože teď, jak řekl zpravodaj, parlament by měl vyslat signál a dát impuls novým vztahům s tímto eh, regionem. Navíc Evropa a Latinská Amerika mm, mají hodně společného eh, v mezinárodním kontextu, například teď vzhledem k tomu, že zde Eh, eh, vznikají různé tedy eh, síly, které se snaží ohrozit multilateralismus, tak je třeba, abychom měli tohoto partnera a snažili se mm, zachovat multilateralismus v oblasti třeba OSN, v oblasti pařížské dohody a podobně. To je důležité. Kromě toho je třeba stavět na věcech, které šly dobře v Evropě třeba e, e, mír, mírový proces e, v Kolumbii, nová dohoda s Kubou, zde i Evropa se hrála významnou roli a mm, na tom je třeba stavět. Jenom, mm, takže i tady jde o to obnovit agendu, společnou agendu s Latinskou Amerikou a ve věcech, které jsou ve společném zájmu, kde uh, můžeme eh, být eh, společně lídry, například boj proti daňovým rájům, proti nerovnostem. A to také velice nás neklidňuje. Mm, v určité části, části Latinské Ameriky tam existují velké nerovnosti. Potom je to otázka zadlužení. Například eh, vytvořit, to navrhuje Latinská Amerika, vytvořit takový rámec pro restrukturalizaci dluhů v OSN a potom rovnost pohlaví. Zde já myslím, že Evropa může hodně pomoci máme na to dobré nástroje, jako je to ta jako je Istanbulská umluva, máme zde rámec Rady Evropy a máme zde i akční plán. Takže to je velice důležité. A to si myslím, že by mohla zpravodaj ještě rozpracovat. Final free... Děkuji. A poslední tři řečníci, pan Salafranka. Pane předsedo, já chci poděkovat zpravodaji za práci, protože to je velice dobrý základ, eh, jak eh, dát novou, mm, no, nové ocenění těmto ekonomickým vztahům. A navíc to dobře eh, zapadá do našeho harmonogramu těch summitů. Já souhlasím s panem de Grandes. Jenom, bych chci, jenom chci zdůraznit některé aspekty, které podle mě by mohly být doplněny a strategické eh, bio, eh, bi, regionální uskupení. To je něco, co ještě není hotové, to je pořád naše aspirace. Eh, I zde se hovoří o nutnosti Eh, nového uspořádání vztahu a eh, my bychom měli být ale konkrétnější, vytvořit nějaký časový rámec i proto a vytvořit eh, přání, aby ta dohoda byla uzavřena, ratifikována za ještě tohoto funkční období. A potom vztahy s Chile a s Mexikem. Tak nejenom bychom měli být rádi, že to již začalo, ale také bychom měli si stanovit nějaký termín, deadline Eh, tedy zahraniční služba by měla mít eh, nějaký termín pro uzavření ratifikace A pokud jde o téma pomoci a spolupráce eh, rozvojové, tak zde vidíme, že některé země mají velké potřeby, ale možná bychom měli vyvodit pozitivní důsledky z toho a požádat o revizi nařízení a potom, pane předsedo, závěrem chci zmínit nutnost eh, snažit se nalézt mechanismus, o tom hovoří zpráva, s prostřednictvím nějakého memoranda of understanding, tak abychom eh, ta spolupráce byla vedena určitou metodikou, aby byla ambiciozní. A nakonec eh, se obracím na zpravodaje, pane Lopesi. Jaké jsou vaše představy eh, harmonogramu? Mně se zdá, že toto sdělení komise a zahraniční služby, to by mělo eh, zapadat do našeho parlamentního kalendáře, tak abychom, jak řekl hm, zpravodaj na začátku, abychom mohli společně eh, jednat tedy paralelně všechny evropské instituce. Děkuji. Pan Sis. Eu queria também saudar o autor do relatório. Děkuji, já bych eh, chtěla eh, říct několik věcí k mm, této zprávě. Musíme mm, na tom ještě stále pracovat, to již to bylo řečeno, ale je klíčové eh, zmínit Venezuelu. Situace ve Venezuele je to nejvážnější případ nerespektování lidských práv v Latinské Americe. Je tady snaha vytvořit diktaturu když se podíváte na poslední události posledních dní, tak eh, mm, oni se snaží eh, vyřit eh, nové dnes eh, hromáždění, které by nemělo ani právní základ, neodráží to vůli venezuelského lidu. Eh, musí, ta situace prostě musí být e, reflektována v této zprávě. Když souhlasím s tím podstatným, myslím si, že se musíme zaměřit eh, na e, analýzu situace, socioekonomické situace v Latinské Americe. Ne všechny státy jsou otevřeny spolupráci. A je, eh, myslím, na nás vidět ty rozdíly s cílem je překonat. Také jsou tady Eh, závažné problémy s řadou latinskoamerických zemí, které nezašly tak daleko jako Venezuela, ale v řadě z nich bohužel vidíte některé autokratické trendy. Otázka korupce, o, tom se již mluvilo, to se týká mm, té části Latinské Ameriky. Evropa musí eh, mm, stát při těch, kdo bojují proti korupci. Jak řekl eh, kolega Salafranka, tak eh, je před námi spoustu práce. Když se podíváme na ty zprávy, eh, mm, které pan Salafranka v řadě příležitostí, je tady stále velké množství práce. Musíme se vrátit k některým hlavním tématům této zprávy. Děkuji. A na, mm, jako další má slovo Milan Mon. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, také děkuji za tuto práci. Já zcela eh, souhlasím. Já myslím, že my jsme na stejné vlnové délce i s těmi, kteří hovořili. Je to pozitivní zpráva, ale mám konkrétní body, kterým je třeba se zabývat. Eh, samozřejmě, tak jak i řekl pan de Grandes a Salafranca. První a druhý odstavec. Tak tam mm, jsem, mm, podle mě ten, jak si je to spíše konjunkturální pohled a ne globální. Já, mm, tady, já bych chtěl zdůraznit, to se korigovat, že zde i existují velice hutné vztahy ekonomické, kulturní, historické, velice úzké vztahy, velice intenzivní a e, mm, to třeba nemáme s jinými e, světadíly. Takže to je skutečně velice, eh, velice úzké, velice frekventované vztahy, přirozené vztahy, to je třeba zdůraznit. A potom eh, ty vztahy jsou specifické, a, takže to bychom tady měli nějak eh, popsat. Také bych zmínil, že kromě toho bloku Latinské Ameriky máme zde dvě země, které jsou, sociál, které jsou strategickými partnery. Takže dvě země, které v podstatě jsou našimi Eh, strategickými partnery, jako tedy Mexiko a Brazílie. Mexiko, jak řekl pan Salafranka, než začneme vyjednávat, já jsem rád, aby skončila ta vyjednávání tento rok, abychom v úvozovkách již se osvobodili od těchto vyjednávání, protože eh, teď ty typ vlastně se zabrzil, takže bychom měli teď se vrhnout na tuto práci. Máme zde vztahy s Chile, s Mexikem, s Japonskem a tak jsem rád, že to již začalo. Mercosur si zaslouží zvláštní odstavec, podle mě hodně v odstavci 18.5 se o tom mluví, ale já myslím, že si zaslouží samostatný odstavec, ten odstavec by měl být ambicioznější a potom odstavec 20. Zde ty samity, ty samity je třeba posilovat, renovovat, ano, Cadiz, Veracruz, Panama nedávno, ano, eh, generální eh, sekretariát eh, a je třeba, aby ale tady eh, existoval určitý dohled nad tím, ještě 20 vteřin. Takže tady přece ten sekretariát eh, je podporou, není nějakým dohledem, to je špatně popsáno, je to pomoc taková. A potom eh, Pacifická aliance. To je velice důležité, to je dynamické uskupení a zde i my jsme pozorovateli. A proč nepožádat paní Mogherini, aby Evropská unie byla pozorovatelem v této pacifické alianci, nejenom jednotlivé státy? Děkuji. Nyní bude předsedat kolega Vistison. Asi by bylo dobré, kdyby zareagoval pan zpravodaj, na co to zaznělo za 3-4 minuty. Za prvé chci poděkovat za vaše připomínky, za kritické připomínky a také chci, eh, že jste říkali, co lze napravit, že tam jsou určité, určitá vakua, která lze ještě doplnit a potom děkuji všem tady za příspěvky a všem tedy politickým skupinám, ale dovolte, abych zdůraznil určité detaily, které určitě rozpracujeme v příštích týdnech. Ano, to je neustálá obava, se kterou já souhlasím, Venezuela. Ano, to je konstanta již. A i my v parlamentu v posledních týdnech hodně jsme o tom mluvili. A potom kritérium, to znamená respektovat, především, abychom zároveň, až budeme pracovat na tomto textu, aby, eh, když budeme diskutovat o rezoluci, která bude odsouhlasená, tak eh, je třeba to vidět v, i v kontextu rezoluce, eh, kterou jsme odsouhlasili, která se týká Venezuely. Ano, je třeba ale si říci, jaké to konečné kritérium chceme použít, abychom poukázali na tu alarmující situaci v této zemi. Takže je třeba respektovat samozřejmě, ale vyjednávání, která probíhají, která jsou důležitá pro tento parlament, je to specifický případ a na základě toho říci, jak této otázce Venezuely přistoupíme. Tady, přistoupíme. Tady to hodně zaznělo, bylo to velice relevantní všechno a já dovolte, abych zdůraznil některé z nich. Je nutné hovořit o situaci korupce Eh, soudnictví, tisk, svoboda tisku, důležité, ano. Potom jste zmínili, někteří kolegové zmínili případ Mexika, že Kuba, ano, a problém Kuby, interní problémy na Kubě a také i eh, samozřejmě situace v Mexiku je velice důležitá, eh, to je zcela zásadní pro nás. A závěrem bych řekl, že především souhlasím s tou vizí, kterou řekl kolega Urtasun, pro nás, pro společnou agendu, pro multilaterální rámce a především rámec OSN, tak Latinská Amerika tam je strategickým spojencem, absolutně strategickým spojencem, takže asi i to je eh, právě v tomto kontextu chceme pracovat Protože my nejenom, že máme společnou vizi, ale máme společnou agendu, společný program v oblasti institucionální, politické, ekonomické a navíc máme eh, institucionální nástroj, jak to prosazovat. A závěrem harmonogram. Vaše představa na podzim, jak jsme slyšeli, zde jsou různé mm, aspekty, eh, takže je třeba, aby ta zpráva byla odsouhlasena před summitem, a, a, a i vím, že komise také po summitu e, odsouhlasí svoje sdělení, takže do toho by to mělo všechno zapadat. A závěrem, určitě to kolegové znají, ale je jasné, jisté, že tam chybí určité prvky, určitě samozřejmě, ale je, ten prostor je omezený, jak dobře víte. Takže biregionální vztahy, ano, a všechno ostatní. Takže to asi těžko se popíše na pěti stránkách. Já doufám, že společně to napravíme, vylepšíme. Thank you to the Děkuji zpravodaji. Mohu vás informovat, že lhuta pro pozměňovací návrhy bude 11. 5. v poledne, čím uzavíráme tento podprogram, pak se dostáváme k bodu 20 různé, nic nemáme. Příští schůze bude 29. až 30. května a tím končím dnešní schůzi a nyní začne workshop eh, v sektách eh, v Středním východě, v Africe. Připravíme tady podium.